Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také předsedovi stále pracovní skupiny pro konkurenceschopnost v rámci výboru pro hospodářské záležitosti. Budu s vámi velice ráda blízce spolupracovat, pokud budu potvrzená v této funkci. Děkuji za toto slyšení, které, myslím, vyslalo zcela jednoznačný signál. Z každého dotazu to bylo zjevné a to, že Evropský parlament velice silně podporuje spravedlivou volnou hospodářskou soutěž a nestrané prosazování pravidel v této oblasti. Zároveň mám, máte také jasnou představu o tom, jakým způsobem by tato politika měla fungovat a e, spolupracovat s jinými politikami Evropské unie. Chtěla bych vám poděkovat v tuto chvíli za vaši schovývavost, protože u řady otázek jsem nemohla být dostatečně konkrétní. A já doufám, že budeme mít možnost se k těmto věcem vrátit a že jste snad ocenili, že jsem se především snažila zde představit své zásady a hodnoty, na nichž bychom mohli naši budoucí spolupráci založit. Ale myslím si, že to hlavní, co doufám, že vyzní z tohoto slyšení, je to, že jsou zde možnosti a také příslip mm, oblasti konkurenceschopnosti, že přinese další pracovní místa, investice a růst. Já doufám, že vyznělo z tohoto slyšení také to, že si tady všichni uvědomujeme, jak je digitální ekonomika důležitá pro každodenní život každého eh, občana a jak eh, do toho velice mm, zblízka zasahuje volná hospodářská eh, soutěž. Toto jsou všechno důležité věci pro spotřebitele. Možná zmíním, že ve svých přípravách eh, jsem se naučila celou řadu nových zkratek a, a takového eh, žargonu. A pak tam bylo mm, slovo window mounting decision. A sama jsem mm, neporozuměla co, tomu, co to má znamenat, eh, tak jsem si to nechala vysvětlit, co je uh, Eh, co má za smysl toto slangové označení znamenat a dozvěděla jsem se, že skutečně to není žádný přenesený význam, ale že šlo o kartel, eh, co vyrá, eh, kartel společností, které vyrábějí kování na okna. A tento případ se teď projednává u soudu. A trochu mi to vysvětlení vyrazilo dech, tak zase to způsobilo větší pokoru, ale na druhou stranu jsem o něco chytřejší a všechny ty otázky, eh, které jste položili, eh, souvisejí s hranicemi, na které naráží volná hospodářská soutěž, na co naráží naše legislativa, na to, co je možné, abychom společně formálně i neformálně dosáhli eh, jako Evropská komise a Evropský parlament. Už jsem řekla několikrát, že se o tuto spolupráci zasadím. Jsem z rodiny církevní. Moji rodiče pracují pro, pro církev a tak e, vždycky říkali, že nemám mluvit o někom, kdo, kdo tady není. A tak jenom e, poděkuji za vřelé přivítání vám všem, kteří tady dnes because I, I think it shows the dedication. Which... A já myslím, že to ukazuje vaše obrovské odhodlání, zanícení a další věc, ve kterou doufám, je, že se doufejme, všechno podařilo eh, přenést eh, do všech ostatních jazyků a že případně, že jsem něco zamlžila, tak to bylo tlumočením jenom dále vyjasněno. Takže vážení poslanci, pane předsedo, děkuji vám za schovývavost, děkuji vám. Thank you to Margaret Vestager. Děkuji paní Vestager. Děkuji všem kolegům za spolupráci a končím dnešní slyšení. Za 30 minut se sejdeme s koordinátory za zavřenými dveřmi pro hodnocení. Děkuji.